Usaďte se, prosím. A nyní, jak bylo dohodnuto včera, budeme řešit bod 27. Navrhovatelkou je paní Kinga Kens, příslušným výborem je Kult a jedná se o návrh nařízení ohledně programu Tvůrčí Evropy. Paní navrhovatelko, máte slovo a buďte tak laskavá a seznámte nás s vaším stanoviskem. Děkuji vám. Bude to rychlý začátek. Víte, že je to program Evropa, který je, následuje po předchozím programu, který jako v mnoha oblastech vznikl z dánské iniciativy komise, abychom skombinovali programy. Jde nám o to, jak zajistit, aby se odrážely roční, ročních pracovních programech všechny ty výsledky jako předchozí programy pro kulturu a jsou tu hlavní cíle programu posílit nadnárodní a globalizační aspekty oblasti kultury z hlediska zaměstnanosti, protože vypracováváme stanovisko. Naším úkolem je posílit sociální aspekty a sociální senzitivitu v této oblasti. Chtěla bych předložit některé pozměňovací návrhy. Některé z nich zahrnují kulturní práva pro znevýhodněné, zranitelné skupiny, menšiny a podobně, abychom pomohli těmto skupinám, aby uplatňovali svá práva na kulturu a byli začleněni do organizování kulturních akcí a také bychom eh, chtěli zohlednit malé a středně velké podniky a také mikropodniky, protože eh, víme, že tvoří velkou část mezi malými podniky, když hovoříme o zárukách a obdobných nástrojích. Také bychom si přáli, aby se e, do podpory e, školení a mentorování více zapojili mladí lidé. A také bychom e, uvítali geografickou vyváženost, abychom vzali v potaz i takové regiony, kde je menší kupní síla aby bylo možné je více začlenit do nadnárodních eh, typů výměn, abychom tedy posílili ty nadnárodní aspekty takovýchto aktivit eh, a v celku chceme podpořit konkurenceschopnost odvětví, struktury a potřebujeme mít jasné indikátory, ukazatele, jak se vynakládají prostředky a jak se ty eh, roční programy rozvíjejí abychom eh, se dozvěděli mnohem více od komise než dříve. To jsou ty hlavní aspekty a nyní k harmonogramu. 14. června je lhůta k předložení pozměňovacích návrhů. 10. 7. Eh, se budou projednávat a o tom 19. září se o tom bude hlasovat. Děkuji vám. Ehm, Žádá někdo o slovo? paní Irš. Nejdříve srdečné díky navrhovatelce, mnohokrát děkujeme. Já myslím, že jsou to správné a dobré přístupy, které tady byly převzaty, zvláště z hlediska aspektu menšin a osob se zvláštními potřebami. V celém tomto programu toto nebylo takto podchyceno, takže to je dobrý aspekt, který byl převzat a který také takto rozšířil perspektivy zaměstnanosti a posílil je. Jak bylo řečeno, je tady mnoho dobrých podnětů. My předáme ještě několik pozměňovacích návrhů a těším se na spolupráci. Pan Becker. Mikrofon. No uh, Pokud stahujete svou žádost, tak už nemám nikoho na seznamu řečníků. A domnívám se, je tu někdo za komisi? Ano. Yes, thank, thank you. Um, ano, děkuji vám, velice vám děkuji za tyto připomínky. Opravdu jsme si je poznamenali. Snad bych eh, mohla eh, dodat ještě tři prvky vzhledem k těm znevýhodněným skupinám a sociálním aspektů. Chtěla bych zdůraznit, že eh, v tvůrčí Evropě se zaměřujeme na rozvoj auditoria a jedním z důležitých aspektů jsou také ty regiony. A já eh, jsem chtěla říci, že souhlasíme s tím, že do rozvoje této audience, do součástí tohoto programu je zapotřebí zahrnout eh, i tyto oblasti and enterprises. A dále rozvoj malých a středních podniků a mikropodniků je třeba objasnit, že ty jsou začleněny do definice malých a středně velkých podniků. A je tu doporučení komise z roku 2003, která definuje malé a střední podniky a také mikropodniky, takže souhlasíme s tím, že je to velice důležité. Chtěla jsem jenom vysvětlit, že s tím souhlasíme, až jsou začleněny do toho v v tom smyslu, že jsou součástí eh, oficiální definice malých a středních podniků. A ještě poslední vysvětlení. Souhlasíme s eh, důležitostí ukazatelů pro posuzování programu. Chceme ukázat, jaké dopady má program. To je důvod, proč komise ve všech nových programů financování to navrhla, začlenila ukazatele eh, pro obecné i specifické cíle, které musí být inteligentní inteligentní, eh, musí být eh, specifické, eh, změřitelné a dosažitelné a reálné v čase. Je tu omezený počet ukazatelů v právním základě pro obecné a specifické cíle, ale budeme rovněž rozvíjet další ukazatele, abychom podchytili dopady programu a budeme hledat k také kvalitativní i kvantitativní aspekty a hodnocení v polovině období. To je součástí právního základu to jako jeden z nástrojů, abychom podchytili i ty kvalitativní aspekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nemám další řečníky, takže předávám slovo zpravodajce. Dě, dě, děkuji vám. Přece jenom jeden žadatel o slovo. Děkuji, budu mluvit maďarsky. Děkuji. Já bych chtěl přivítat tuto zprávu z vlastního podnětu, která se věnuje kultuře a vzdělávání, i když většina z toho spadá do kompetencí členských států. Přesto se domnívám, že je velice důležité, abychom se vyjádřili v takovémto stanovisku vzhledem eh, k přetrvávající krizi oblasti vzdělávání, školení, úsilí o zamezení nedokončování školní docházky jsou oblasti, které jsou velice důležité pro vyvážení strany poptávky a nabídky na trhu práce, abychom nestratili celou generaci členské státy musí řešit velice důležitý a složitý úkol, tedy vytvořit synergické efekty mezi eh, poptávkou a nabídkou na trhu práce. Pro vysoce kvalifikované osoby je snazší nalézt nalézt práci ale když naše univerzity opouští příliš mnoho vysoce kvalifikovaných osob, tak eh, je tu nebezpečí vzniku určitého dumpingu. Také potřebujeme eh, vyučené pracovníky, kteří, řemeslníky, kteří jsou schopni pokračovat v našich tradicích. A to souvisí také s posilováním povědomí eh, důležitosti ochrany životního prostředí. A rád bych vás upozornil na důležitost eh, přizpůsobovat se změnám eh, životního prostředí. Pro mladší generace bude snazší čelit těmto výzvám. Předložím celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji. Navrhovatelka. Děkuji, to bylo lehké nedorozumění. Mám tedy několik připomínek. Ano, jsem ráda, že i komise předloží návrh textu, když hovoříme o rozvoje toho auditoria a o e, bližším přístupu než dříve, ale když máme e, rozvíjet auditorium, tak je pro nás důležité, když budeme podporovat kulturu různých menšinových skupin a pokládat je také za operátory kulturních akcí. Já bych tedy šla ještě nad rámec koncepce eh, toho auditoria. Ano, jistě je důležité zdůrazňovat eh, pro mladé organizátory, podnikatele, Eh, tyto nabídky, mikrokredity je třeba podporovat tento typ, eh, protože eh, a když se zmiňujeme o těch ukazatelích, ta nová koncepce, nový typ fungování ročních pracovních programů má definovat nové cíle pro příští rok a tak je důležité přitom posuzovat dopady eh, na základě různých ukazatelů. Na základě toho, co udělala Komise pro nadcházející léta, sedmileté období je poměrně dlouhé, musíme tedy být schopni vidět, co se odehrá za těch sedm let. Děkuji, jak už to uvedla paní zpravodajka. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 14. června do 12 hodin. Budeme se tím zabývat 10. července. Kompromisy pak 18. září a hlasovat budeme ten samý den. A tím se dostáváme k bodu 22 našeho programu a dávám slovo našemu zpravodaji panu Beckerovi, aby pohovořil o svém návrhu zprávy, která se týká iniciativy pro sociální podnikání, vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám velkou radost toho, že vám mohu předložit svou první zprávu pro sociální podnikání. Vysvětlující podtitulek již také hovoří o cílech. Je o to, abychom vytvořili příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků jako klíčový faktor sociálního hospodářství a sociálních inovací. Neboť tady tyto pojmy také dělají duch celé zprávy a já již jsem o tomto duchu také se svými kolegy konzultoval. Já se ve své zprávě zaměřuji na posílení sociálního hospodářství a dále jde také o to, abychom vytvořili užitečné předpoklady pro vývoj a budování sociálního podnikání tato zpráva, iniciativa pro sociální podnikání je zakotvena do dalších oblastí sociálního Eh, hospodářství. Například je to také Evropský program pro sociální změnu a inovace a také do je dalšího tématu Corporate Social Responsibility, což je sociální zodpovědnost podniků. Samozřejmě i toto téma k tomuto tématu mému patří. Já děkuji již nyní za spolupráci s kolegy neboť kolegové pochopili filozofii z mé zprávy a já bych tuto eh, filozofii chtěl zde zdůraznit. Já se domnívám, že je mimořádně důležité, abychom vedle regulovaných základních podmínek také vytvořili velký manevrovací prostor pro fázi, jaká ještě nikdy pro sociální hospodářství neexistovala. Je to fáze, kde budou fungovat a budou muset fungovat inovace a kde především mladí lidé budou mít naděje, které eh, také budou moci splnit své naděje, které vkládají do bílého a zeleného hospodářství. A právě proto se také domnívám, že bychom do toho měli zapojit fázu experimentování a testování, tak abychom tento potenciál mohli v budoucnosti využít. Já děkuji svému tým, týmu a také sekretariátu výboru a také děkuji týmu frakce, které mi velice pomohly. Já nyní již se dále nebudu vyjadřovat ke lhůtám, protože jsem si všiml, že paní předsedkyně vždy na závěr vždy přesně definuje a já jsem přesvědčen o tom, že společně také přispějeme k budování sociálního hospodářství. Děkuji vám. Eh, Kinga. Paní eh, Gens. Děkuji vám. Já jsem s stínovou zpravodajkou za SAD, a takže já bych tady také ráda vyjádřila své myšlenky. Já souhlasím s panem Beckerem, že se jedná o velice důležitou iniciativu. V průběhu krize je tato iniciativa ještě důležitější, protože je důležité, abychom vytvářeli pracovní místa v sociálním sektoru a ve stárnoucí společnosti se zdravotnictví a sociální sektor stávají stále důležitější my. A právě proto je dobré, že tady máme Evropskou iniciativu pro harmonizaci finanční a právní prostředí pro sociální podnikání. Já se domnívám, že bychom měli pracovat více na našem návrhu a měli bychom také rozpracovat definice. E, již byly zpracovány určité definice a z nich bychom měli vycházet. Tady se definuje to, co jsou sociální podniky, sociální společnosti, a také je třeba také zde rozlišovat sociální zodpovědnost podniků. A dále musíme také více pracovat na tom, abychom využili výhody společného trhu, protože většina těchto podniků pracuje, právě funguje v rámci jednotlivých členských států a potřebujeme také jasnou definici bezpečného financování a tento návrh musí být napojen na definice ESF a také eh, definice Fondu na rozvoj venkova a tak dále. Jestliže budeme nyní hovořit o financování, tak si myslím, že toto financování by mělo být zařazeno do nařízení o stávajících fondů. Pokud se týče právního statusu, tak tato myšlenka eh, rozvíjet pracovní sílu a lidský potenciál na základě společných jmenovatelů je velice dobrý nápad. Je třeba také zpracovat kritéria pro kvalitní služby a pro kvalitní podnikání. Nejdříve budeme potřebovat uh, přesné údaje o tom, do jaké míry toto skutečně přispívá ke sociálním službám, k sociální inkluzi, tak je třeba zvýšit vizibilitu a také respekt pro tento sektor, který je v mnoha členských státech zapotřebí. Ještě nás čeká hodně práce, ale myslím si, že konečná zpráva bude velice úspěšná. Děkuji vám. Dobře, hlásí se ještě někdo o slovo paní Hirš. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve srdečné díky na adresu zpravodaje. Myslím si, že jeho zpráva je dobrý základ, na základě kterého můžeme otevřít diskusy. Bylo tady již řečeno, že je tady téma definicí. Tady v každém případě musíme vyjasnit, zda převze, převezmeme to, co bylo rozhodnuto, nebo zda to jasněji budeme definovat, protože je rozdíl mezi tím, jestli podnikatel nabízí sociální Eh, služby, například péče o staré lidi, o nemocné lidi nebo školky. Zda tady bude konkurence například mezi soukromou nabídkou a státní nabídkou, to je jedna oblast, a pak je druhá oblast, která je zajišťována podniky a která přináší přidanou hodnotu, protože například se jedná o zaměstnávání postižených osob a tak dále. Takže i tento aspekt bychom z té druhé strany měli zohlednit. To je tedy na straně zaměstnavatelů. I to by se mělo do toho začlenit. Nebo například my máme například eh, takový podnik, který eh, vlastně provozují postižení lidé z hlediska výroby kol, takže toto musíme jednoznačně rozlišit, tyto dvě oblasti. Pak cross-border aspekt, přeshraniční aspekty, to bych také ráda chtěla ještě explicitně zdůraznit, i když ta certifikace představuje tady určitou možnost v tom smyslu, že by tyto podniky mohly podnikat také v jiném státě. Některé body tady byly již výstěžně vyjádřeny stínovým zpravodajem. Měli bychom přesněji například definovat jak by mohly být finančně podporovány sociální podniky. Takže je tady ještě pár bodů, které by mohly být předmětem pozměňovacích návrhů. I když je, to, je tady e, separátní zpráva, myslím si, že e, bychom mohli sem některé aspekty zahrnout, tak jak jsem o tom hovořila pak v bodě 16 se hovoří o sociálním podnikatelství v humánním slova smyslu, to znamená z hlediska pracovních podmínek. To je také aspekt, který se dostává čím dál více do popředí v poslední době, když se diskutuje například o kapitalismu. Takže tento aspekt by mohl být převzat bez ohledu na to, kdo a vyrábí, co se tam vyrábí. V každém případě je to aspekt, na který veřejnost nyní čeká a očekává jeho formulaci. Děkuji mnohokrát. Myslím, že už nikdo další se nehlásí. Paní McIntaj. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze chtěla poděkovat paní navrhovatelce za uh, práci a za konzultace s ostatními politickými skupinami. Já v celku tento návrh podporuji, který byl předložen a v každém případě podpoříme vše, co usnadní hladké fungování, podnikání, vyměňování osvědčených postupů a podobně, ale mám ještě dvě věci, které Eh, jsem vlastně již paní navrhovatelce sdělovala definování sociálních podnikání a eh, sociálních společností. My tady v angličtině nevidíme žádný rozdíl, takže jde eh, těžké tyto dvě věci definovat. A já velice podporuji bod 5 a to, že sociální podniky neslouží eh, k dosahování zisku. Ve Spojeném království máme několik příkladů podniků, které zajišťují zaměstnanost pro osoby s postižením a působí v komerčním prostředí, ale také tu existují organizace, které působí v celé řadě evropských zemích a eh, provozují chráněné dílny. A já se obávám, abychom nebránili e, něčemu, co již velice dobře funguje, protože e, někdy to má takové dopady, tak bych byla opravdu ráda, kdybychom se tomu vyvarovali. A potom mám ještě otázku, respektive připomínku k bodu 6, sociální podniky či organizace působí e, na četních trzích a v odvětvích. E, pokud tu není tedy regulovaná hospodářská soutěž, ale to mi e, není moc jasné. A také mám otázku k bodu 13. Co mi činí starosti, je tu statut Evropské nadace Myslím, že bychom postupovali daňovou suverenitu a to je něco, co bych nemohla podpořit. Ale jinak samozřejmě eh, jsem pro a podpořím tento návrh. Děkuji. Takže myslím, že tentokrát už tady nejsou žádní řečníci. Než dám slovo zpravodaji, tak bych já chtěla učinit několik kontextuálních připomínek. Je tady určitá dvojznačnost kolem názvu této zprávy. Hovoří se o sociálním podnikání, dále o solidárním sociálním hospodářství. Já bych chtěla připomenout předchozí práce tohoto výboru v rámci zprávy TOJA, kde byl tento duch, to by se mělo zohlednit. Nyní máme trošku podivný harmonogram, protože my se budeme vyjadřovat k této zprávě z vlastní iniciativy. Spravodaj má dosti širokou ambici a paralelně k tomu se vyjadřujeme ke zprávě paní Okony výboru Ekon, která konkrétně reaguje na návrh komisaře Barniera ohledně budování mechanismu konkrétního financování sociálního podnikatelství. Ve zprávě paní Steinrukové vidíme, že jsou tam určité aspekty, které se překrývají. Takže musíme dávat pozor. Máme tady zprávu z vlastní iniciativy. To je důležité proto, aby se vydal určitý signál. Nejde o to, aby se zde znovu něco vymýšlelo. A nebo musíme si přesně zadat, co chceme. Jestli chceme udělat široký soupis toho, co se právě diskutuje, budiš. Ale já si myslím, že zprávy z vlastního podnětu jsou zácné a vlastně drahé, proto bychom to měli vhodně využít. To znamená, že v souvislosti s působností této zprávy bychom měli jasně definovat, proč chceme využívat tuto zprávu, jaký signál chceme vtělit do této zprávy z vlastního podnětu. Ale nepochybuji o tom, že zpravodaj přistupuje tímto způsobem této zprávě a dávám mu slovo, aby uzavřel tuto první výměnu názorů. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, velmi stručně. Připomínku i já se domnívám, že ten harmonogram a průběh těch různých zpráv je částečně jaksi vedoucí k úsměvu, protože tady je mnoho různých vzájemných závislostí mezi těmito oblastmi. To znamená, není tady jaksi smysluplné hm, logické pořadí. Tak to ovšem je, takže já se samozřejmě snažím v této zprávě zohlednit že existují různé přístupy, to znamená, jedná se vlastně o nový investiční fond. Částečně to zní paradoxně v té sociální oblasti sociálních podniků, ale zároveň jde také o corporate social responsibility. Zadání cílů které jsem jednoznačně interpretoval z návrhu komise, tyto cíle bych chtěl posílit a nikoli oslabit v této zprávě. Doufám, že bude možné, aby podmínky pro rozvoj tohoto sociálního podnikání byly posíleny. Pozadí je za prvé ochrana těch úspěšných existujících struktur mnoho různorodost těchto struktur, jde to od Červeného kříže až do nějakých družstev, které se zabývají opravami. A dále samozřejmě jde o to, aby ta potřeba pro společnost výrazně vzrostla. A zásadní bod, podle mého názoru, je v tom, že tady musíme poskytnout šanci toho využít. A nebo opačně sformulováno, pokud je tady určitý potenciál, tak ho využít. Pokud možno bychom z hlediska regulace měli nějakým způsobem podpořit tento rozvoj eh, spíše než inovativní fázi. A to je tedy moje prozba nebo moje žádost a jak jsem si všiml. Myslím si, že je tady podobné vnímání, takže dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Dobře, děkuji mnohokrát. A nyní na tomto základě 5. června, to je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů ve 12. 20. června se budeme zabývat pozměňovacími návrhy, kompromisy budou diskutovány a hlasovány 10. července. A dostáváme se k bodu 23, to je zpráva paní Antea McEntýr. Tato zpráva se týká malých a středních podniků, konkurenceschopnost a obchodní perspektivy. Jedná se o návrh stanoviska, které je určeno příslušnému výboru ITRE. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vysvětlit, že toto je stanovisko našeho výboru zaměstnanosti a je to stanovisko pro zprávu ITRE a to je zpráva z vlastní iniciativy týkající se malých a středních podniků, konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí. My jako výbor pro zaměstnanost se zabýváme především sociální otázkami. Nejdříve chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří již mi podali zpětnou vazbu na mé původní návrhy a já bych také ráda jejich poznámky zapracovala a doufám, že tento duch vzájemné dobré spolupráce bude dále pokračovat. Tak, jak víte, tak já eh, mohu napsat pouze 15 tisíc písmen v rámci stanoviska a já budu také předkládat další pozňovací návrhy ze své strany, ale doufám, že i kolegové se připojí a vytvoříme opravdu dobré stanovisko. Já také doufám, že budu moci zapracovat nápad paní Schröder týkající se jednoho kontaktního místa. Myslím si, že právě neposlouchá, ale Ehm, zřejmě také nás se svým pozňovacím návrhem ještě seznámí. Je tady hodně faktů a čísel o roli malých a středních podniků. Já nechci dále všechny tato fakta a čísla zde opakovat. Velice zajímavé pro mě je to, že v malých a středních podniků je 90 milionů pracovních míst a 30 z jich pochází z mikropodniků a já se domnívám, že především jsou to mikropodniky, na které bychom se měli zaměřit. Já jsem spolupracovala se spravodajem vedoucího výboru a nechci duplikovat jeho práci, ji spí, spíš ji chci doplnit. A já se domnívám, že on podporuje také můj bod 9. Jde totiž o to, abychom uh, umožnili mikropodnikům možnost a ulehčili jejich situaci v posíleném testu malých a středních podniků. Tady zatím mikropodniky jsou vyloučeny, ale my tady často používáme tuto legislativu a proto bychom především malé a střední podniky a mikropodniky měli brát v potaz. Já vyzývám stínové zpravodaje, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a těším se na další spolupráci s nimi. Paní Steinrich, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Spravodajka za SD, paní Evelyn Regner, bohužel dnes tady nemůže být a požádala, by, požádala mě, abych vás seznámila s jejím stanoviskem. Paní V. Regner píše, za prvé bych chtěla poděkovat za to, že jste eh, pozvala všechny stínové zpravodaje z jednotlivých frakcí na setkání s vámi a doufám také, píše paní Regner, že dospějeme ke společnému úspěšnému stanovisku. Pokud se týče obsahu stanoviska, tak my jako všechny frakce chceme, aby malé a střední podniky nabízely dobré pracovní prostředí a tito zaměstnavatele se pohybují v rámci rámci EU. Čeho chceme dosáhnout? Chceme dosáhnout růstu a také zvýšení produktivity jak podniků, tak i celkově hospodářství. Tyto faktory velice závisí na spokojenosti zaměstnanců a na kvalitě pracovního prostředí. O tom e, však návrh nehovoří. Zde již návrh prosazuje především malé a střední podniky, což znamená, že znevýhodňuje závislé pracovníky a zaměstnance. Co by, na, o tom bychom měli v parlamentu přemýšlet. Vy, paní zpravodajko, autorko stanoviska, často hovoříte také o tom, že někdy eh, malé a střední podniky čelí velkým břemenům, ale velice nás znepokojuje to, že Eh, by bylo možné malé a střední podniky a mikropodniky vyjmout z legislativy o zdravotních úpravách. Já tedy požaduji především minimální předpisy a proto nemůžeme dovolit žádné výjimky nehledě na velikost podniku. Zaměstnance v malých podniků nesmíme vystavovat větším rizikům než ve velkých podnicích to absolutně nejde a paní Regner je toho názoru, že i zde bude její názor podpořen. Například v malých zemích jako v Rakousku, kde 90% podniků jsou eh, mikropodniky, tyto mají až 10 E, pracovníků a na ně by se pak nevztahovaly evropské předpisy a právě proto nesmíme vytvořit dvě úrovně zdravotnické a další ochrany. Právě proto my jsme proti tomu, aby mikropodniky byly vyňaty z legislativy EU v oblasti ochrany zdraví a práce. Vy tady hovoříte také o dobrých pracovních podmínkách, které jsou důležité. My v našem výboru bychom především měli zastupovat zájmy zástupů zaměstnanců v Evropě a měli bychom se postarat o vytvoření dobrého pracovního prostředí pro zaměstnance a také proto, aby tito zaměstnanci pracovali v dobrých pracovních podmínkách. Děkuji vám. Děkuji pan Beňu a pak pan Becker. Děkuji, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, protože jsme měli opravdu skvělou eh, spolupráci na tomto tématu a je to eh, velice důležité v současném ekonomickém kontextu, aby eh, malé a střední podniky a mikropodniky nejenom zkvétaly, ale měli bychom Eh, měli by nám pomoci dostat se z té hospodářské stagnace. Jistě je nám jasné, že to budou politické rozdíly eh, v této otázce, ale potřebujeme dosáhnout koncensu a to, že je potřeba zlepšit jejich podmínky. Slyšeli jsme o pochybnostech, že určité zjednodušení administrativní zátěže by mohlo vést ke snížení sociální ochrany pro zaměstnance, ale pokud k tomu budeme přistupovat inteligentně, tak to nemusí nutně nastat můžeme eh, postupy zjednodušit a přitom zachovat eh, vysoké standardy zaměstnanosti. Eh, ve Spojeném království jsme udělali mnohé v oblasti bezpečnosti a ochrany práce. A nemus, neznamená to eh, nedbalou práci, chceme prostě zjednodušovat eh, procesy. Já eh, znám prostředí mikropodniků a chápu ten problém, pokud jedna osoba má být zodpovědná za stejnou legislativu. Není to jako u velkého podniku, kde jsou celá oddělení, které se zabývají příslušnou legislativou. Je to něco jiného, když jedna jediná osoba se tím musí zabývat a dělá i tu praktickou fyzickou práci. Takže to všechno musíme zohlednit, ale souhlasím s tím, že eh, bychom neměli dělat žádné ústupky v oblasti eh, zdraví a bezpečnosti při práci jsem si také velice dobře vědom eh, omezení tohoto stanoviska. Je to zejména v kompetenci výboru chytré a také jsem si eh, vědom toho omezení na množství znaků, které má paní McIntyre. A eh, my eh, se budeme opírat o ty dobré návrhy, které již byly předloženy. Nechceme překročit rámec našeho mandátu a budeme se zabývat také přístupem pro, eh, k, k elektronickému řízení, k elektronické zprávě, k financím pro malé podniky a mikropodniky. A také se těším na další spolupráci eh, s ostatními skupinami a chtěli bychom tedy podpořit tuto důležitou zprávu. Děkuji. Ještě někdo žádá o slovo? pan Becker a pak eh, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych velice srdečně poděkovat paní zpravodajce, která, jak již zde zaznělo, eh, pracuje opravdu velice eh, konstruktivně a já eh, bych to označil za eh, příkladnou formu spolupráce k vlastnímu tématu. Já se domnívám, že tu jsou některá čísla. Já bych chtěl uvést ty, které mají nutnou logiku. Pokud víme, že 23 milionů malých a středně velkých podniků představují asi 99% z veškerého počtu podniků. Potom je nám jasný význam eh, postavení malých a středních podniků v evropské ekonomice a zejména pokud víme, že právě tato oblast je odolnější vůči dopadům krize než eh, velké podniky. To znamená, že stojí za to se zamyslet eh, nad tím, jak bychom mohli usnadnit podmínky právě pro tyto subjekty subjekty. Tak, jak řekl můj kolega, eh, nemůžeme dělat ústupky v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, ale eh, podívat se, jak je možné snížit administrativní zprávu. Třeba se nám podaří, že 23 milionů malých podniků bude moci zaměstnat o jednoho člověka navíc. To by bylo 23 milionů nových pracovních příležitostí. Já vím, že je to černobíle zobrazeno, ale má to ukázat, jakou obrovskou kvantitativní roli má toto odvětví v době, kdy jde opravdu o pracovní příležitosti. Tolik jako citát, ale to je pro mě důležité. Jistě, mikro mikrofinancování Erasmus pro eh, mladé podnikatele a jako eh, měřítko je to opravdu stále důležitější. Já jsem uživatelem tohoto prvku eh, dvojího profesního vzdělávání a přáli bychom si, abychom to zakotvili alespoň jako informační ofenzivu. Velice děkuji a přeji dále konstruktivní spolupráci na této cené zprávě. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Nejdříve díky. My jsme společně se zpravodajkou už diskutovali ohledně obsahu této zprávy. Mimochodem, v textu z toho ovšem nenacházím příliš mnoho aspektů. My jsme o tom hovořili, také to zaznělo už v příspěvku paní Regner. V podstatě to znamená, že bychom měli tady přemýšlet, jakým způsobem vůbec to máme udělat sociální zprávu. My nejsme ti, kteří se tím zabývají v Ekonu nebo v ITRE z hlediska MSP a kteří o tom budou hlasovat. My patříme k těm, kteří musí přemýšlet o tom, jak vypadá ta stránka zaměstnanosti a sociálních záležitostí? O to jde a to se tam příliš neodráží. Myslím si, že tady jsou nutné určité pozměňovací návrhy, aby vůbec jsme se mohli podívat na to, jak to bude vypadat z hlediska také naší kompetence našeho výboru k této zprávě, takže to jsem chtěla pouze tady oznámit. Také to bylo jednoznačné z příspěvku paní Regnerové a myslím, že i pan Becker byl u toho. My jsme celkem byli zajedno z hlediska směru, ale bohužel nepříliš mnoho těchto aspektů se objevilo v textu, takže to by se tam mělo ještě doladit. Děkuji Nikoho už nevidím, nikdo nežádá o slovo, takže opět vracím slovo naší navrhovatelce, paní McEntyrové. Děkuji vám. Já děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich připomínky. Byla bych těčná, kdyby paní Steinrück předala také některé mé názory paní Regner. Já souhlasím s tím, že všichni zaměstnanci a pracovníci pracují kdekoliv, by měli požívat stejnou ochranu. A právě proto v bodu 8 hovoříme také o zdravotnictví a také o ochraně práce. Ale my se snažíme tady usnadnit, aby mikropodniky více mohly se adaptovat legislativě. Nejde o to, abychom rozlišovali zaměstnance v jednom podniku či v jiném odvětví, ale mě by zajímalo, zdali opravdu ten mikropodnik jednoho člověka může dobře se adaptovat Eh, na legislativu a právě proto bych tam ráda také zapracovala jedno kontaktní místo paní Schroeder. Já jsem o tom hovořila, ale bohužel já tady mám také omezený prostor eh, na počet slov, takže tam nemohu zapracovat úplně všechno, ale tento návrh bych ráda zapracovala. Já jsem si vyslechla všechny vaše připomínky a těším se na uh, po vaše pozňovací návrhy a já také doufám, že se nám podaří zpracovat stanovisko, které bude akceptovatelné pro celý výbor. Takže děkuji. Takže pozměňovací návrhy do 5. června do 12 hodin. Budeme se jimi zabývat 20. června, budeme hlasovat den poté a ITRE se k tomu vyjádří 11. července. Takže v návaznosti na tuto diskusi bych nyní vám měla představit návrh ústní otázky s ústní odpovědí a dále návrh usnesení, který by měl doprovázet tuto otázku. Je to iniciativa, kterou na sebe chtěli vzít koordinátoři, co se týče dopadů na zaměstnanost které jsou spojené se snížením regulační zátěže malých a středních podniků. Zpráva paní McIntyrové zapadá do prací výboru ITRE, který také zohlednil některé dokumenty, které vzešly z Evropské komise, ale kde sociální dimenze této politiky nebo této strategie nebyla dostatečně zohledněna. Takže na žádost koordinátoru bych vám nyní měla představit, jak vypadá tento návrh otázky a usnesení. V návrhu otázky k ústnímu zodpovězení, o které budeme diskutovat ve společné diskuzi také s ITRE ohledně MSP, zdůrazňujeme otázku toho, až do jaké míry by tady mohlo vzniknout riziko spojené s regulační zátěží MSP, do jaké míry by se to mohlo projevit zhoršením podmínek sociální ochrany pracujících v rámci těchto podniků. A druhá řada otázek, jakým způsobem MSP nebo mikropodniky mohou optimalizovat zastoupení zaměstnanců v jejich struktuře, jakým způsobem se podílet na rámci těchto podniků. Rádi bychom využili této otázky, abychom oslovili komisi, zeptali se jí, do jaké míry MSP mohou mít přístup k nástrojům mikrofinancování které jsme vytvořili na začátku tohoto legislativního období. V návrhu usnesení, který vám byl předložen, přinášíme odpovědi na otázky, které jsme položili. Nejdříve připomínáme, o co jde v souvislosti s MSP, v souvislosti s flexibilitou zaměstnanosti Litujeme, že málo členských států počítá s testem MSP ohledně rozhodovacích postupů na vnitrostátní úrovni. To odpovídá následující myšlence. Každý stát by měl mít taková opatření, aby před přijetím legislativního návrhu přeskoumal dopady na MSP, což by mělo přispívat k snižování regulační zátěže MSP. A v návaznosti na tuto myšlenku navrhujeme, aby mikropodniky byly vyňaty z působnosti z některých legislativních předloh, pokud to není nutné. A zároveň vyjadřujeme naše znepokojení ohledně udržení vysoké úrovně sociální ochrany zaměstnanců a dále se vyjadřujeme existenci a uplatňování úmluv Mezinárodní organizace práce, zvláště z hlediska důstojných pracovních podmínek v těchto podnicích. Víme, že komise předpokládá, že zveřejní deset legislativních aktů, které jsou jaksi nejobtížnější z hlediska regulační zátěže MSP. My vyzýváme komisi, aby ustavila informační evropská střediska, aby vytvořila forum osvědčených postupů. Dále odpovídáme na otázku zastoupení, zvláště v případě OSVČ, což je velice důležité, také proto, aby sociální dialog se mohl uplatňovat i e, v této rozsáhlé síti MSP. Vítáme vůli Evropské komise zajistit zlepšení podmínek e, fungování a čerpání strukturálních fondů, to je důležité pro MSP. A nakonec se domníváme, že obecně členských státech otázka kompetencí v oblasti podnikání by měla být více podporována, včetně vzdělávacího systému. Podporujeme každou iniciativu, která podporuje výuku jazyků, zvláště zaměstnanců PM, eh, MSP a mikropodniků to je velmi důležité pro tento typ struktur. Navrhujeme, aby opatření ve prospěch MSP se uplatňovala také na OSVČ. To je otázka, kterou nacházíme také ve zprávě, která se týká globalizačního fondu. Autorkou je paní Arkin a samozřejmě také připomínáme význam článku 9. To byl tedy podrobný popis myšlenky, která převládá v tomto usnesení. Jde o to, že ve snaze snižování regulační zátěže MSP by nebylo dobré jak si snižovat sociální výhody a také možnosti vést sociální dialog a vyjednávání. To je tedy několik informací, které jsem vám chtěla předložit. Pan Clark žádá o slovo a pak pan Benjon. Pan Clark nejdříve. Thank you, President. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. Já vítám oba dva návrhy. Máte pravdu, že v té, tomto ohledu sehrává vzdělávání velkou roli, ale když chceme pomoci malým a středním podnikům pak musíme snížit byrokracii a správní náklady, neboť to je největší překážka především pro malé a mikropodniky. A to také souvisí například se zaměstnáváním nových zaměstnanců. Tady jsou členské státy vyzývány, aby by vytvořili nezávislé orgány, ale já si myslím, že jestliže takto budeme postupovat, tak to bude chvilku trvat a malé a střední podniky a mikropodniky budou ztrácet čas. Já si myslím, že toto zrovna nepomůže, ale stane se to ještě další administrativním břemenem ale přesto přeze všechno jsem jsem se dvakrát obrátil na komisaře Andora, ptal jsem se, jak hodlá pomoci MSP při snižování administrativní e, zátěže, ale nikdy jsem nedostal odpověď. Tak jsem zvědav, co mi bude odpovězeno nyní, když dokonce pan Barroso před dvěma lety na plenárce řekl, že byrokracie dusí malé a střední podniky a stále žádná odpověď na to není a reakce na to není. Takže třetí část vaší ústní otázky paní předsedkyně hovoří o tom, jaké eh, opatření hodlá komise v této oblasti dělat. Já bych to dále ještě rozšířil a k a abych se ptal, zdali opravdu EC, tedy Evropská komise, to myslí s podporou malých a středních podniků a mikropodniků vážně? Děkuji. Budete mít příležitost tyto návrhy prosadit pomocí pozměňovacích návrhů. Pan Benjam. Děkuji. Ano, já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu a myslím, že obsahuje celou řadu dobrých nápadů, které podporuji také je zpěta s předchozí zprávou, kdy eh, hovoříme více či méně o stejné otázce. Byl jsem poněkud eh, zklamaný té odpovědi pana komisaře Andora minulý týden ve Štrasburku. Myslím, že to byl velice defenzivní postoj k té otázce regulací, ale <clears throat> myslím, že my zde máme některé pozitivní myšlenky a to je přesně to, co potřebujeme. My, my jsme o tom diskutovali, sice se všem ještě nesouhlasíme. Musíme být opatrní v jedné oblasti, co se týče regulací. A to jsou národní city, například ve Spojeném království, zejména tisk je velice citlivý když se objevují nějaké myšlenky o regulaci, takže k tomu musíme přistupovat velice citlivě, když navrhujeme texty legislativy či nařízení regulací. Musíme také eh, vzít v potaz různé hospodářské podmínky v jednotlivých členských státech. Když se podíváme na sociální ochranu zaměstnanců eh, v podnicích, tak jak jsem již řekl, nezdílím eh, ten negativní eh, názor, že zjednodušení postupu automaticky zhorší sociální ochranu zaměstnanců, pokud se budeme ubírat správným směrem a postupovat opatrně, tak to nemusí nutně nastat. A já Eh, podporuji výrazně myšlenku zlepšit eh, přínos, který mohou poskytovat malé podniky spolu se sociálními partnery. Nejenom, že je ignorujeme v tomto ohledu, ale členské státy je mnohdy eh, ignorují, když se vedou konzultace. My vedeme konzultace, kdy zohledňujeme názory odborových organizací a e, velkých e, podniků, ale e, malé podniky se v těchto konzultacích mnohdy nemohou uplatnit a když se pracuje na legislativě, tak je snadší se do toho zapojit pro velké podniky než pro malé. Takže tato myšlenka zapojit malé podniky této, této činnosti by, byla, myslím, velice dobrá myšlenka, kterou můžeme podpořit, jak hovořil pan Clarks o vytváření orgánů, reprezentativních orgánů. Ve většině členských států máme, myslím, již celou řadu reprezentativních orgánů eh, malých podniků v různých odvětvích. Eh, to je pravda, je tu celá řada odborových organizací které se účastní jednání o legislativě, ale nevím, zda je toto doplňující združení, nebo co to znamená. Já bych potřeboval blížší vysvětlení, co to znamená to, tyto reprezentativní orgány. Předložím některé pozměňovací návrhy k této otázce i k usnesení Doufám, že e, je budete pokládat za konstruktivní a že budeme mít velice dobrou spolupráci a vytvoříme velice dobrý dokument. Děkuji. Šruter, paní a pak e, paní McIntyre. Já u tohoto tématu pokládám za důležité, uh, abychom zejména v usnesení zareagovali na dokument Evropské komise eh, k zprávě Štojbr, protože v příloze obsahuje výjimky v oblasti ochrany a pracovního práva pro malé a střední podniky. A podle mého názoru to schválit nemůžeme. To jsou totiž základní práva. A já se domnívám, že toto základní právo má vyšší eh, hodnotu než snižování byrokratické zátěže pro malé a střední podniky. Uvedu jeden příklad. V směrnici o vysílání pracovníků eh, má eh, tato má platnost této směrnice být pozastavena pro malé a středně velké podniky. V sektoru služeb, kde působí zejména malé a střední podniky, by to znamenalo, že jejich zaměstnanci by nepožívali žádné ochrany, důležité ochrany. A e, my právě bojujeme o zachování této směrnice. Takže něco takového podpořit nemohu. To by znamenalo, masivní sociální dumping. A ty malé a středně velké podniky představují 95 podniků v tomto sektoru. A to by znamenalo v přeshraničním styku, že by mohli zaměstnávat zahraniční pracovníky eh, za sociálního dumpingu nebo vysílat pracovníky na trh do regionu a tam praktikovat dumping. Takže pracovníci překračující hranice by byli vystaveni nekalé soutěži, anebo by byli zaměstnáváni v podnicích v místě v rámci nekalé soutěže a to by znamenalo, že v místě by se pravidla dodržovala, protože to vnitrostátní legislativa e, požaduje a to by byli ti, kteří by na to doplatili. To tedy musíme jasně pranířovat v souvislosti s tímto dokumentem. A já to zdůrazním v souvislosti s touto otázkou k ústnímu zodpovězení a návrhu usnesení. Paní McIntyre a pan Falber poté. Um, děkuji, paní předsedající. Stejně jako ostatní, já velice vítám především návrh usnesení, ale já vám velice závidím, protože usnesení je daleko delší než stanovisko. Můžete toho tam zapsat víc. Takže já doufám, že také budou předloženy další pozňovací návrhy konstruktivního charakteru. Já, mně se velice líbilo to, co bylo řečeno, že růst malých a středních podniků je v souvislosti s se zaměstnaností a že když bude tedy růst malých a středních podniků, pak také dokážeme odstranit nezaměstnanost v Evropě. Dále se tady také hovořilo o nezávislých zastupitelských orgánech mikropodniků a MSP tak já, když jsem takovýto podnik vedla, tak jsem také vstoupila do podobného svazu. Takže já bych takové to zapojení malých a středních podniků velice uvítala. Ale je celá řada takovýchto subjektů a orgánů a pak je možné se k nimi připojit. Ale my bychom se také měli vyjmo, vyhnout duplikacím. A právě proto si myslím, že musíme postupovat velice rozumně a se těším na další spolupráci. Pan Richard Falber. Paní předsedkyně, já si připadám, jako když se bavíme o nějakém utopickém snu. Tady se mluví o sociálním dialogu v malých a středních podnicích, kdy to je nesmysl v malých a středních podnicích, nemůžete, a mluvím z vlastní zkušenosti, založit odbory. Protože každý majitel řekne, já ty lidi vidím každý den a proč by tady měli zakládat odbory, to je jedna věc. Druhá věc, mluví se o vytváření pracovních míst, ale o ty pracovní místa si musí říct trh, Jestliže velký podniky propouštějí, jestli se stěhují ven z Evropy, tak kdo si bude ty služby kupovat? Služby si můžu kupovat, když mám mzdu a utrácím za ty služby. Takže mně chvílema ta debata připadá taková utopická. Vytváření pracovních míst. Pro koho? A co budou dělat? Tak bych byl rád, abychom se nenechali zmást takovými iniciativami. Kromě toho, opakuju znova, kdykoliv přijde komisař, předtím Špidla a teď Andor s nějakým návrhem na řešení něčeho, co se týká sociální oblasti, tak všechny členské státy začnou křičet subsidiarita a tradice a odmítnou to, protože chtějí být takzvaně kompetitivní. Kompetitivní tím, že mají nízký mzdy, slabý odbory, a že se prostě porušují zákony. Děkuji za toto připomenutí reality, ale já se domnívám, že opravdu tato dualita existuje v evropské skutečnosti. A právě z toho důvodu musíme říci, jaká je vize, kterou máme. Hovořilo se o konkurenceschopnosti Evropy. Jistě, to je otázka, kterou si kladou jednotlivé členské státy. Na jedné straně. A na druhé straně opravdu se tyto státy hlásí k subsidiaritě, tak jak to připomněl pan Falber. To je velmi citlivé téma. Já myslím, že právě proto je důležité, aby Evropský parlament určitým způsobem přispěl k připomenutí základů evropského sociálního modelu. Jestliže na jedné straně eh, parlament přijímá zprávu za zprávou a obhajuje rozvoj MSP jako skutečné ložisko, které bude vytvářet pracovní příležitosti a pokud se nic neřekne o sociální otázce, tak se tady budou eh, vytvářet určitá místa, kde nebude platit pracovní právo. A jenom proto, že se tam bude vytvářet pracovní místo. A to není to, co si přejeme. Samozřejmě otázka vzdělávání, otázka sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání mest v těchto malých a středních podnicích vypadá jinak než ve velkých podnicích. To je pravda, že odborová struktura byla jaksi zrozená eh, na základě těch velkých podniků, ale skutečnost, že tady je vývoj k jinému typu struktury, to neznamená, že bychom si neměli položit otázku, jak v takovém případě by mohly být ošetřeny sociální otázky. A proto se tam objevuje návrh, ke kterému bychom se měli vrátit a dokážu si představit, že budou pozměňovací návrhy na toto téma. Pan Benjon o tom také hovořil. A sice je to uznávání orgánů, které by byly nezávislé a kde by byly zastoupeni zaměstnanci. To je vše. Je to určitě nový způsob vnímání sociální otázky. Já jsem si toho úplně vědoma. Ale pokud tak nebudeme postupovat a nebudeme ty věci říkat, tak se nebude nic dít. Uvedu příklad. A teď nezávisle na té sociální otázce. Například hovoříme o takzvané zelené agendě, o sociální ekonomice, udržitelné ekonomice. Dejme tomu, že se to stane realitou pak nebude stačit mít velké projevy v Paříži, v Bruselu nebo v Londýně nebo v Helsinkách. Nebude stačit, aby tady byly prostě určitá prohlášení těch evropských rád. Bude nutné, aby skutečně tito ekonomiční subjekty uplatňovali tuto strategii. strategii. Uveďme příklad. Říkáme, že například při renovaci budov se musí více užívat trvalé udržitelné a ekologicky udržitelné materiály. Pokud nebudou dělníci dostatečně vzděláni v tomto oboru, tak se to nepodaří. Nezávisle na samotné sociální otázce, tyto otázky vzdělávání a jaksi konfigurace té ekonomické sítě Eh, to je tedy eh, otázka, která musí být řešena. Je to téma, které můžeme řešit v rámci tohoto návrhu usnesení. Naprosto souhlasím s paní Šreter, když hovořila o svém stanovisku, kdy paní Štajnruková říkala, že by bylo dobré zde vyjmout malé a střední podniky z tohoto pracovního práva. To je samozřejmě přístup, který nemůžeme sdílet, ale v každém případě musíme projevit eh, nápaditost z hlediska struktury těchto malých a středních podniků a musíme najít podmínky, kde by se sociální a pracovní právo dalo uplatňovat. paralelně ke zprávě paní McIntyrové, myslím si, že tento návrh usnesení umožní jednotlivým členům, aby se vyjádřili prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Paní McIntyr, nebyla bych ráda, abyste nějakým způsobem žárlila. Jsem jistá, že v rámci pozměňovacích návrhů tady vytvoříme vyváženost mezi našimi dvěma zprávami. Dnes to tak nevypadá, ale jsem si jistá, že tato situace se skoriguje. Takže, co se mě týče ohledně návrhu usnesení a projednání otázky paralelně k textu paní McInter, ty texty by měly být řešeny společně, takže opět pozměňovací návrhy předložit do 5. června do 12 hodin. 20. června se tím budeme zabývat a 21. června o tom budeme hlasovat. A nyní se dostáváme k důležitému bodu našeho programu, protože se jedná o zprávu paní Birgit Sipelové. Je to návrh směrnice parlamentu a rady ohledně zadávání veřejných zakázek. To je zpráva procesu spolurozhodování. Příslušným výborem je výbor pro vnitřní trh. Paní navrhovatelko, máte slovo, abyste nás seznámila s tímto návrhem. Děkuji vám, paní předsedající. Já chci zahájit formulací, kterou formulovala komise eh, v této souvislosti tady se říká, že zadávání veřejných zakázek má v budoucnosti sloužit Eh, pro inteligentní a udržitelný Rus, který bude podporovat začlenění a také sociální cíle. Já se domnívám, že toto je velice dobrý přístup, ale konstatovala jsem, že tento přístup bohužel nenalézám v jednotlivých článcích. Zde návrh komise nedrží příslušnou úroveň a já se domnívám, že bychom tento návrh jako EMPL měli dále vylepšit e, asi 18 je vydáváno v EU na ve, náklady a na, veř, na veřejné zakázky ve veřejném sektoru. To znamená, je to velký podíl. Jsou to, jedná se o veřejný sektor a také o daňové prostředky, které musí být a měly být, vy, být využity s tím největším užitkem. Já jsem se ve stanovisku zaměřila na sociální kritéria Evangelia a také na to, aby byly respektovány sociální kritéria. Nyní se jich jednotlivým aspektům vyjádřím. Za prvé je třeba vyskyt, vyškrtnout kritérium nejvýhodnější nabídky, protože jednoduše to vede k tomu, že je vybírána nejlevnější nabídka. Já se domnívám, že hospodářsky nejvýhodnější nabídka by měla být eh, takto formulována. A také pracovní a sociální normy by neměly být uvedeny pouze v bodech odůvodnění, ale také v jednotlivých článcích. Přitom se e, to nesmí týkat pouze respektování evropských předpisů a předpisů vyplývajících z mezinárodních dohod, ale my bychom také se měly vztahovat a odkazovat na vnitrostátní e, předpisy a také kolektivní ujednání. Samozřejmě je třeba také zařadit do přílohy úmluvu Mezinárodní organizace práce. Zadavatele musí mít možnost tak ke sociální kritéria zapracovat do technických specifikací a to jsou například vytváření pracovních podmínek pro znevýhodněné skupiny, rovnoprávnost a tak dále. Technické specifikace a také přidělení zakázky by se neměly obsahově lišit, měly by se lišit pouze formou. Za prvé se tady eh, se to týká absolutních podmínek a na druhé straně je to zvážení kritérií. Mimořádný význam mají také předpisy týkající se subdovávek. Tady potřebujeme navázání a pevnou vazbu mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem. To se týká především e, předpisů v sociálním a v pracovním právu a dále bychom také měli omezit e, celý řetěz, vertikální řetězec subdodavatelů a také nová kapitola by měla chránit e, osobní služby. A zde potřebujeme povinná kritéria kvality a je třeba tady také ještě formulovat kritéria pro vyloučení či zadávání subdodávek a je třeba také zdůraznit dodržování pracovních a sociálních norem po prvních rozhovorech s komisí vypadá to také, že by bylo lepší vyškrtnout odkaz na odbory, protože je to matoucí. Pro řádné provádění směrnice je třeba doplnit kapitolu 4 o zprávě, neboť dodavatelé, u níž byly v provádění zakázek zjištěny závažné a přetrvávající nedostatky, by měly být zapsáni do rejstříku, který bude přístupný veřejným zadavatelům, a potom tento rejstřík může také být využit jako důvod k vyloučení. Důležitý je také monitoring a sledování provádění předpisů, e, především v souvislosti s dodržováním pracovních a sociálních norem na pracovišti. Paní předsedkyně, já jsem se při prezentaci zprávy zaměřila na několik zásadních aspektů. Já si však uvědomuji, že kolegové z ostatních frakcí také budou mít další připomínky a já se těším na, s nimi na zajímavou diskusi. Madame Isaya. Thank you, Madame Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Budu vystupovat ve své mateřtině ve finštině. konkurence v oblasti zadávání veřejných zakázek znamená rozumné vynakládání veřejných prostředků a vytváření rovných podmínek. Já se domnívám, že komise chce posílit pozici malých a středně velkých podniků, inovace a ekologických aspektů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jsou to úvahy konkurenceschopnosti, které se týkají mnoha podniků, takže jde o otázku, jak to nejlépe zohlednit, aniž bychom ohrozili efektivitu zadávání veřejných zakázek a účinné vynakládání prostředků eh, daňových poplatníků. Stávající předpisy již umožňovaly stanovení, aby eh, byla splněna minimální kritéria, které odpovídají také místní legislativě. Jenom ty podniky, které platí daně, příspěvky na sociální zabezpečení a respektují další práva, jsou způsobilé eh, pro eh, uplatňování těchto podmínek zadávání veřejných zakázek. Součástí eh, procesu zadávání veřejných zakázek musí být tedy i sociální aspekty. Například máme specifickou legislativu pro zadávání veřejných zakázek ve Finsku, která vyžaduje, aby smluvní strany zajistily, že jakýkoliv subdodavatel nebo eh, zaměstnávání pracovníků je naprosto v souladu s platnými právními předpisy. Tyto otázky by rovněž měly být součástí předpisů o zadávání veřejných zakázek. Je třeba splnit určité zásadní oblasti, které musí být spíše zakotveny v obecné legislativě než v právních předpisech o zadávání veřejných zakázek. Jinak eh, eh, bychom měli zajistit, aby se konkurence neopírala pouze o ceny. Je tu určité nebezpečí a to, že Nakonec eh, bude situace taková, že místní orgány budou nakupovat služby od osob, které sice respektují takovéto úvahy, ale ne takové úvahy, které eh, jsou podstatné pro zajištění kvality poskytovaných služeb a snad eh, se zmíním ještě o několika dalších aspektech. Zpravodajka hovoří o subdodavatelích, ale ty mohou eh, <clears throat> být různé povahy, eh, dobří a špatní subdodavatele. Někteří subdodavatele mohou být skvělé malé a středně velký podniky, které se mohou snažit usilovat o veřejné zakázky jenom díky své malé velikosti, ale není tu žádný důvod, proč by uchazeč proč by zadavatel měl tu zakázku rozdělit na dvě části, aby se toho zadání mohly zúčastnit malé a střední podniky. Proto apeluji eh, na, na paní zpravodajku, aby eh, neházela všechny subdodavatele do toho jednoho špatného košíku. A poslední připomínka. Sociální služby. Já sdílím názor zpravodajky i Evropské komise v tom ohledu, že sociální služby bývají služby citlivé povahy. Ať to jsou služby péče o dlouhodobě nemocné, o osoby s postižením nebo osoby se zvláštními potřebami, kdy příjemci sami nejsou schopni posoudit kvalitu poskytovaných služeb. V případě sociálních služeb by mělo být možné, aby i ty nejmenší společnosti se účastnili zadání veřejných zakázek, protože jde o vysoce kvalifikované práce a o vysoký standard služeb. Je tedy velice problematické tvrdit, že bychom z toho měli naprosto vyloučit sociální služby. Naopak, sociální služby skýtají příležitost, že budou poskytovat vysoce kvalitní služby, vysoce kvalitní práci. A závisí na zadavateli aby stanovil kritéria eh, kladená na kvalitu těchto služeb. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Komise, je tady zástupce? Chcete mluvit? Dobře, takže máte slovo. Euh, Dobrý den. Komise by především chtěla poděkovat za tuto zprávu a netrpělivě očekává konečné změní tohoto stanoviska. Využívám této příležitosti, abych vyjádřila několik obecných informací k několika bodům, které podle našeho hlediska by měly být zohledněny při reformě této směrnice. Nejdříve Měli bychom se vyhnout vágním přístupům, protože vágní přístup generuje potíže z hlediska aplikace legislativních textů. Vytváří právní nejistotu, jak pro zadavatele, tak pro podniky a můžou vznikat spory. Dále. Velice dáváme, klademe důraz na principy smlouvy transparentnost, nediskriminace. Komise sdílí ten sociální přístup v případě zadávání veřejných zakázek. Ale kritéria musí být stanovena tak, aby bylo možné je objektivně posoudit. a rozhodnout o vítězi mezi kandidáty. Dále musíme dávat pozor také na správnou vyváženost mezi potřebami podporovat sociální začlenování v rámci veřejných zakázek a nezbytností nevytvářet neuměrnou administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Dále je nutné podporovat sociální aspekty při dodržování principu vnitřního trhu, na kterých nám také velice záleží. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, paní navrhovatelko. Děkuji, paní předsedající. Chci poděkovat paní Esaja za její připomínky. Chci se také ještě vyjádřit ke kvalitě subdodavatelů. Pro subdodavatele platí to tež jako pro hlavní dodavatele, generální dodavatele. E, existují dobří, méně dobří i špatní. To platí pro všechny podniky. A zde o to, abychom stanovili taková kritéria, aby špatní dodavatele a subdodavatele dostali zakázky otázky. A pokud se týče placení eh, dodavatelů, tak bychom měli také rozlišovat to, co eh, chápu pod pojmem také eh, dodržování předpisů. Jestliže se to například označují jako eh, nadřazenou příliš velkou byrokracii odvody sociálních příspěvků, tak to není správné. Ale my bychom tady mohli také hovořit o tom, že veřejní zadavatelé zakázek někdy eh, rozdělují velké zakázky na jednotlivé části a tak umožňují účast na veřejných zakázkách také menší podnikům. U kritérií, a to je u ekologických a u sociálních kritérií, se vždy to musí týkat otázky, abych kritéria formuloval tak, aby byla jasně formulována. Ale i tady říkám, pokud se to týká principu, a já to řeknu nyní zjednodušeně, stejná mzda za stejnou práci na stejném pracovišti, tak je to stejný princip, který nemůže vést k dalším byrokratickým břemenům pro podniky. To se dá přece snadno dodržovat, ale já se těším na další zajímavé diskusy a těším se na pozměňovací návrhy ostatních frakcí. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Takže lůta pro předložení pozměňovacích návrhů 12. června do 12 hodin. Budeme probírat tento návrh 18. července a kompromisy 18. září dopoledne a odpoledne budeme hlasovat ve stejný den, aby bychom měli čas to předat také IMKO, které bude hlasovat, pokud se nic nezmění, 10. října. A dostáváme se k poslednímu bodu našeho programu. Je to bod 26. Posouzení návrhu stanoviska pana Ludvigsona, které se týká vzdělávání, odborné přípravy a strategie Evropa 2020. Příslušným výborem je kult. Mám pocit, že pan Sarkas tady nahrazuje pana Ludvíksona. Je to tak? Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel náš kolega nemůže být s námi a požádal mě, abych vám předal ty hlavní myšlenky jeho návrhu stanoviska. Je to stanovisko, které je určeno příslušnému výboru KULT. Především připomíná, že je nutné zvýšit úroveň vzdělávání a odborné přípravy právě boji proti nezaměstnanosti, hlavně mladých lidí a je nutné také podporovat profesní mobilitu. Myslím si, že to je záměr nás všech. Vidí tady jasnou propojenost mezi úrovní kvalifikace a možnostmi zaměstnání. Vzdělávání představuje investici. Nejsou to pouze výdaje. A proto členské státy by měly vycházet z toho, že přístup k celoživotnímu vzdělávání musí být vnímán jako investice. A to přes veškeré rozpočtové sanace státních rozpočtů. Nebyly by dobré škrty v této oblasti. A třetí hlavní velká myšlenka. Pokud někdo není dostatečně vzdělán, obtížně hledá práci a nemůže využívat příležitostí také, pokud nemá nezbytné informace. Takže i informovanost je velmi důležitá a je nutné zde eh, vyvíjet větší úsilí z hlediska informovanosti. Náš kolega se domnívá, že hlavním problémem je nezaměstnanost mladých kteří nemají dostatečné vzdělání a kteří předčasně ukončují svoji školní docházku. Je nutné tedy bojovat rozhodným způsobem proti předčasnému ukončování školní docházky. To je velice náročný a nový cíl, který byl stanoven. Je tady přímé propojení mezi procentem a mírou nezaměstnanosti a těmi, kteří předčasně ukončili školní docházku. A nezapomínejme také na význam celoživotního vzdělávání. Náš kolega je vám plně k dispozici a samozřejmě je možné předložit také pozměňovací návrhy ve lhůtě, která byla stanovena. Děkuji. Pan Benjon. Yes, um, I have a, simply have a statement to... Já mám eh, takové stanovisko paní Mann, která je stínovou zpravodajkou k této zprávě a říká, že bych chtěla nejprve poděkovat za návrh. Vzdělávání odborná příprava jsou velice důležité pro mladé lidi, aby mohli nalézt pracovní příležitosti. S touto pomocí je možné dosáhnout cílu strategie Evropa 2020. Tyto cíle eh, implementuje každý členský stát a eh, tyto investice by měly být dlouhodobé, ne krátkodobé. A vzhledem k finanční a hospodářské krizi je nutné hledat řešení, jak zajistit růst. A <clears throat> Nezaměstnanost mladých je jedna z největších výzev v současnosti a je tu celá řada důvodů musíme pokládat odbornou přípravu a vzdělávání za důležitou záruku pro zlepšení současné situace mladých v Evropské unii. Program nás nástupnický program Erasmu eh, pomůže eh, vyměňovat informace a zkušenosti mezi studenty a učni. Eh, jsem tedy pro plnou spolupráci s zpravodajem. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Není tomu tak. Komise je zde zastoupena. Komise se nezajímá o tuto zprávu z vlastní iniciativy. Pane Sirkazi, chcete zareagovat na to, co řekl pan Bernion? Ano, děkuji mu za jeho ochotu a předám jeho stanovisko panu Ludvigsonovi. Dobře, takže 4. června 12 hodin předložit pozměňovací návrhy, kompromisy 20. a 22. června a přijetí tak, aby kult to mohl zohlednit při svém zasedání a sice 10. července. A tím jsme dokončili náš program. Nemáme nic pod bodem různé, takže se sejdeme na příští schůzi našeho výboru 20. a 21. června. Děkuji.